abychom se dohodli na praktickém způsobu, jak budeme postupovat v následujících letech. Děkuji. Mnohokrát děkujeme panu komisaři za to, že byl stručný. A dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. A další bod se týká otázky na komisi o odvětví bramborového škrobu v EU po roce 2012. Na tři minuty má slovo jako první autorka otázky paní Delange. Já, eh, Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, Obě největší frakce parlamentu EPP a SND eh, společně eh, šli do iniciativy tak, aby byla tato diskuze s vámi, s eh, komisí provedena o eh, sektoru odbytý bramorového škrobu v Evropě. Eh, měli jsme finanční krizi a tím se budoucnost tohoto sektoru začala spochybňovat. Mohlo by se stát, že toto vymizí z kontinentu, ale tento sektor je důležitý pro to, abychom mohli dosáhnout našich vlastních cílů 2020. Jak je známo, pane komisaři, při Health Check se ukázalo, že platby, které jdou do tohoto sektoru, byly odděleny. 2012, od roku 2012 to má být plné ehm, oddělení. Musím k tomu říct, že jsem vlastně proto, ale dnes ehm, musíme zvolit správný přístup k tomu, abychom mohli přežít. A Mm, abychom se mohli vypořádat s konkurencí. V ostatních sektorech také nezbytné, aby sektor mm, mm, bramborového škrobu se našel nové trhy. Potenciál tady je dost velký. Právě v biohospodářství je jedním ze stěžních bodů naší strategie na 2020. Ten je s tímto spojen. Například mělé hmoty na základě škrobu místo na základě chemických e, sloučenin, které tady existují existují, ale finanční krizí vypadá situace tak, že příprava na přechod a nalezání nových trhů se začaly mm, e, spochybňovat. Inovace mm, tady chybí, chybí také investice. 2012. Mm, e, Zdá se, že to bude, že tady tvrdě dopadne tento e, sektor, tvrdě dopadne více jak 60% tohoto sektoru by se v Evropské unii mohlo vytratit. Jde tady o 6 tisíc přímých pracovních míst, minimálně o stejný počet nepřímých pracovních míst a 15 tisíc zemědělců, kterých se to přímo bude týkat, eh, protože ti dodávají tomuto sektoru. A eh, toto nastane nejenom eh, v Holandsku, v mém regionu, ale také v Dánsku, Německu, Polsku, Francii a i jinde toto zaznamenají. A, pane komisaři, proto Ehm, bychom chtěli vyslat ehm, signál, mm, vyvolat ehm, alarm a měli bychom se postarat proto, abychom tady měli takový pozvolný přechod, aby toto nedopadlo příliš tvrdě. Potřebujeme přechodná opatření, eh, třeba období dvou let, mm, abychom tady eh, z rozpočtového hlediska neutrálně mm, mohli použít finanční prostředky, které zatím nebylo využito. Byla by třeba komise ochotna dobrovolně vytvořit takový restrukturační fond, který by podpořil výrobce, kteří dobrovolně budou omezovat svou výrobu. A konečně, a to je hlavní otázka, která se skrývá za celou touto diskuzí, může nám komise sdělit svůj názor na to, že odvětví brambor by mohl hrát v hospodářství velice důležitou roli. Myslíte si, že by se vyplatilo pomoci tomuto sektoru? Děkujeme paní Delange. A není na dvě minuty má slovo další otázky, pan Berman. Děkuji, pane předsedo. Průmysl bramborového škrobu bude mít po roce 2012 obrovské potíže. Bude to pro něj velký šok. Jsou závislí na subvencích. Například v severním Nizozemsku se jedná o tisíce pracovních míst v regionu, kde téměř neexistují žádní jiní zaměstnavatelé. Jedná se o pracovníky, kteří chtějí zůstat ve svém regionu a ve svém regionu pracovat. My chceme nabízet práci ve všech evropských regionech, také v severozápadní Evropě, která je v zásadě bohatá je tedy v odpovědnosti Evropské unie, aby se o to postarala. Jde o to, aby eh, subvence, které ještě jsou v dispozici z posledních let, aby tyto subvence nyní byly použity. A odpovídajícím způsobem byl přizpůsoben rozpočet. Je jasné, není možné říct, že prostě po roce 2012 skončí subvence a odvětví se to musí přizpůsobit. Je rovněž důležité, aby regiony měly možnost nejdříve nalézt nové možnosti. Děkuji panu Bermanovi a nyní má slovo pan komisař. Pane předsedo, vážení poslanci, nejdříve bych vám chtěla poděkovat eh, o za otázku o budoucnosti eh, odvětví bramborového škrobu. Reforma tohoto sektoru byla součástí eh, kontroly stavu SZP a rada rozhodla, že eh, dojde ve stejné době, jako přijde konec kvotového systému, také ke konci současného systému. A Hlavním argumentem bylo, že předtím, než eh, dojde eh, k oddělení plateb, eh, bude třeba, aby producenti mohli začít s restrukturalizací. Otázka týkající se vytvoření fondu podobného, jako byl vytvořen pro cukr, je značně problematická. A Přesto ale eh, došlo eh, k vytvoření některých fondů pro restrukturalizaci jistých eh, podmínek, podniků. 1. července 2011 by bylo nejdřívější datum pro to, aby mohlo, mohlo, mohlo, mohla vstoupit v platnost legislativa, která by umožnila vytvoření takovéhoto fondu. je jasné, že by eh, mohlo dojít k tomu, že by se mohlo ztratit až 40 současného trhu s bramborovým škrobem. V současné době diskutujeme o SZP po roce 2013. Chceme aby eh, existovala společná zemědělská politika, která bude silná a efektivní. Odvětví bramborového škrobu se může stejně jako ostatní odvětví účastnit této diskuse. Děkujeme panu komisaři a nyní předávám slovo jednotlivým politickým skupinám za EPP eh, pan Jár. Já, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, pomocí nařízení G73 2009, která se reguluje přímé platby v rámci SZP. S pomocí této směrnice byly změněny jednotné platby a došlo k dalšímu oddělení podporu od produkce. V eh, odvětví bramborového škvogu máme dvě typy jednotných plateb, které jsou ještě a smí být ještě napojeny na produkci. Jednak se to týká škrobových brambor, to jde země, pro zemědělství. A pak se máme podporu pro škrob, což je tedy podpora, která jde pro eh, závody, které vyrábějí škrob. Jde nyní o to, aby obě tyto potvrdy byly odděleny. Ten nejpozdější okamžik, kdy k tomu může dojít, je rok 2012 eh, další podpora mm, přímých výrobců může být oddělení již v roce 2010. To mohou rozhodnout jednotlivé členské státy. Je tedy jasné, že do doposud dochází k podpoře odvědí škrobu, ale Prověrka SZP vedla k tomu, že je třeba ukončit tyto podpory nejpozději v roce 2012. To povede k velkým změnám v tomto odvětví. Zda bude výroba pěstování škrobových brambor ještě konkurenceschopné, není jasné. Dále je jasné, že zásahy států budou menší a proto je třeba, abychom měli odpovídající přechodné odboví, které by umožnilo sektoru se přizpůsobit. A dále bychom měli podpořit zemědělce, kteří chtějí nadále pěstovat škrobové brambory, tak aby například si mohli nalézt eh, nové, eh, nové trhy. Důležité ovšem je, abychom měli abychom se z krátkodobé hlediska rozhodli, aby se tedy rozhodla komise a vyjádřila se jasně. Protože v ekonomice vždy platí, že dobré rozhodnutí je vždy dobré, špatné rozhodnutí není příliš dobré, ale to, co je nejhorší, je žádné rozhodnutí. Žádné rozhodnutí znamená stop stav a takovýto stop je něco, co je pro ekonomiku smrtelné. Proto tedy použi- Prosím komisi, aby si rozmyslela, jakým způsobem by mohla podpořit naše zemědělce. Děkuji. Děkuji. A teď na minutu a půl pan Mulder. Děkuji. Předsedo, v ideálním světě uitvoerde. Eh, v ideálním světě to vypadá tak, že jsme provedli prověrku SZP a pak se měly věci mm, začít vyvíjet, ale bohužel tomu tak nebylo. Situace, jak mm, ji jak před ní stojíme teď. Pokud takto to bude pokračovat, pak eh, celá řada podniků zbankrotuje, protože ceny budou příliš nízké. Cena se v nejbližším období nezvýší, ale myslím si, že tento sektor přeci jen je sektorem zvláštním. V biochemii se dosahuje stále většího pokroku a stále více nových výrobků se vyvíjí a myslím si, že tento proces nesmíme přerušit. Odpověď komise tam mě nenaladuje moc optimisticky. Přeci jen bych komisi vyzval k tomu, aby si eh, se na situaci ještě blíže podívala a aby eh, se pustila do intenzivního dialogu s tímto sektorem, protože si myslím, že eh, tento plynulý přechod musí nastat. Myslím si, že silnější sektor bramborový, to si to zaslouží, musí přežít a myslím si, že komise musí učinit odpovídající opatření. Děkuji. Děkujeme panu Muldorovi a nyní za konzervativce a reformisty jednu minutu má pan Vojčechovský. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Během minulého funkčního období parlamentu jsem při dvou příležitostech byl zpravodajem a Pracoval jsem na kvótách pro škrob. Měl jsem hodně kontaktů se zástupci tohoto odvětví a snažil jsem se zohlednit přání zemí, které nebyly spokojené s kvótami. A viděl jsem, jak citlivá je zde rovnováha uvnitř tohoto odvětví. Dnes jsme svědky toho, že celý tento sektor je ohrožen a může úplně zmizet. Velice toho, lituji toho, když vidím, že odvětví za odvětvím prochází stejným procesem. Jedná se o mléčný sektor, produkce cukru, tabáku a nyní hovoříme o bramborovém škrobu. Bramborový škrob nyní čelí stejným problémům. Já se domnívám, že bychom se měli nad touto věcí zamyslet a vidět to v širším kontextu. Možná bychom se měli podívat na jiným směrem. Možná ty základní principy, které máme, už nefungují. Děkujeme panu Vojčechovskému. Nyní se dostáváme ke HDI a na jednu minutu má slovo pan Kalinovský. Děkuji, pane Děkuji, pane předsedo. Podle mého názoru jsme eh, vyráběli eh, bramborový škrop po léta a jsou tady i jiní pěstitelé v Evropské unii. Myslím si, že eh, také potřebují podporu této výroby. Mělo by to být zacíleno jak na výrobu, tak na zpracovatelský průmysl, protože by tady mohly nastat velké problémy. V roce 2013 uvidíme, že se ekonomická situace zhorší. Takže bych se vyjádřil ve prospěch um, udržení současných nástrojů uh, pro odvětví bramborového škrobu. Musíme mít minimální ceny a uh, musíme mít minimální podporu pro um, restrukturační účely. Když tady mluvíme o cukru um, a reformě, tak to si myslím, že to není moc šťastné srovnání, protože to bylo velké selhání uh, pro evropské zemědělce. Takže to není, pane komisaře, ta správná cesta. Děkujeme panu Kalinovskému a nyní na jednu minutu má slovo paní Köstinger. Děkuji, pane předsedo. 20 o 20 méně emisí CO2, 20 podíl obnovitelných energií a 10 eh, <clears throat> paliva eh, z obnovitelných zdrojů. To jsou cíle Evropské unie, jak se bojovat s klimatickými změnami a jak se zajistit nezávislost na v rámci energetického zásobování. A musíme si položit otázku, jak chceme eh, dosáhnout těchto cílů zemědělství může výrazným způsobem přispět k cílům 2020. V některých odvětvích zemědělství se ovšem politika neustále stahuje a více stahuje a stahuje z mm, organizace trhů. Když se podíváme například na ten škrob, tak prověrka SZP vede k tomu, že se omezí produkce skončí systém kvót, eh, bylo snížení minimálních cen a to vše celé odvětví dostává mm, pod velký tlak. Je třeba, aby komise nalezla pro opatření, které by zajištilo produkci škrobu, zejména v regionech, kde chybí alternativy. Produkci, producenti eh, škrobu by měli i v budoucnosti mít eh, velkou důležitost. Děkuji. Děkuji paní Kristi Garové a Pane Kelly, vy již po třetí se snažíte o slovo, takže máte pouze jednu minutu. Pane předsedo, mně se podařilo zachytit vaše oko. Jsem velice rád. Já jsem z Irska a Brambory jsou pro nás velice důležité, jsou blízké našim eh, srdcím, protože eh, po hladomoru eh, se nám podařilo zachránit spoustu lidí a bramborami. A když přišly problémy s bramborami, když byl nedostatek brambor, zemřeli 4 miliony lidí. Nechceme ohrozit budoucnost zemědělců, které, kteří produkují brambory. A hovořili jste někteří jiní, jiní řečníci a já souhlasím s jejich obavami. Komisař zdůraznil, že v nově financované SZP po roce 2013 bude muset mít odvětví bramborového škrobu a své řádné místo. Já si myslím, že to je správné. A pane eh, předsedo, mnohokrát děkuji za vaši práci dnes odpoledne a myslím si, kdybych nebyl proti klonování, bylo, stálo by za to vás naklonovat. A předseda děkuji a předává slovo komisaři. Děkuji za eh, tuto zajímavou diskusi. Sdílím vaše názory na to, že průmysl bramborového škrobu může hrát důležitou roli v eh, budoucím vývoji ehm, zelených ehm, eh, výrobků eh, v chemickém odvětví a chápu obavy toho, že oddělená podpora a také systém kvót by mohly zapříčinit některé problémy ehm, pro zemědělce a pěstitele škrobu. Ovšem musíme vzít v úvahu také rozpočtový rámec, v kterém se pohybujeme, také legislativní rámec a brzy bude, dostaneme takovou vyhodnocovací studii o e, odvětví bramorového škrobu v Evropské unii a také diskuze o SZP po roce 2013. Jsem přesvědčen o tom, že v tomto rámci budeme mít e, trvalé udržitelnější a účinnější řešení, které nalezneme, než nějaká opatření ad hoc, která existují, která bychom mohli dosáhnout v současném rámci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Je mi líto, paní Delange, nebyla jste na seznamu, ale pokud chcete ještě říct něco důležitého, tak máte minutku času. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, chtěla bych říct tři věci. Pan Kelly a jeho přátelská slova, která se týkala brambor, tak chci říky, že to je trochu jiná brambora než ta, kterou máme na talíři. Ovšem ty problémy jsou ty též. Ta škrobová brambora, tedy ten sektor škrobových brambor se silně propadne. A pak pravděpodobně oni začnou se soustředovat na potravinové brambory a pak budeme mít opět problém v tomto odbětví. Takže my bychom potřebovali konkrétní návrh, jak vyřešit tento problém. A já se chci zeptat, vidíte to neutrálně, vidíte to opravdu neutrálním pohledem? Protože neustále poukazovat na situaci po roce 2013, eh,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 Komisaři, chcete k tomu ještě něco podotknout? Ano, máte právo na závěrečné slovo. Pokud ne, tak jsme uzavřeli i